Eh, Milí kolegové, takže prosím pěkně zahájíme hlasování. Bod číslo jedna, eh, nejdřív schválení pořadu. Rád bych vás informoval o tom, že bod 15 probereme před bodem 14 a bod 20 mm, po eh, společném projednávání bodů 17 a 18. Máte nějaké námitky? nějaké změny, není tomu tak, takže pořád považujeme za schválený. Já nemám vůbec žádná oznámení předsedy, no, to se týká bodu 3 tedy. A nyní eh, schválení zápisu číslo 3 tedy. Pakliže do konce schůze nebudou vzneseny žádné námitky, tak eh, zápis ze schůze 21. 20. listopadu bude považován za schválený. A teď přistupujeme k bodu číslo čtyři. Naše první hlasování. Doufejme, že máte sebou vaše kartičky. We, uh, we begin uh, by, by the... Začneme s právou pana Sajera. Sedmička byla stažena. Jedna a osm pro. Proti. Zdrželi se. Přijato. Pozměňovací návrh 9 pro. Proti zdržel se, zamítnuto, desítka pro, proti, zdržel se, prosím to zkontrolujeme, abychom viděli, jaká je většina, čili kontrola pozměňovacího návrhu číslo 10. Možná o jednoho víc? Pane Andersne? Máme tady dvě zprávy pana Sajera, o které hlasujeme. 2016 <laughs> lomeno 399. Děkuji vám. It's, it's this one. It's this one with number... Uh, is that okay that we are missing one? Eh, vidím to správně, že nám chybí jeden hlas? Takže zamítnuto. Jedenáctka pro, proti, zdržel se přijato, dva a dvanáct pro, proti, zdržel se Přijato 13 pro, proti, zdržel se zamítnuto 14 pro, proti, zdržel se zamítnuto 15 pro, proti, zdržel se. Přijato 3 a 16 pro, proti, zdržel se, přijato 17 pro, proti, zdržel se, zamítnuto 18 pro, proti, zdržel se, přijato. No, radši to zkontrolujeme elektronicky. 18 elektronicky. I end the vote. Končí hlasování. Zamítnuto. 19 pro, proti, zdržel se, přijato, 4 pro, proti, to opět musíme zkontrolovat. Ukončuji hlasování. Přijato. Pětka pro, proti, zdržel se, zamítnuto. Šest pro, proti, zdržel se, přijato. Návrh zprávy jako celek elektronicky. Ukončuji hlasování. Přijato. A hlasování o rozhodnutí vstoupit do vyjednávání s radou elektronicky. Ukončuji hlasování. Přijato. Já jenom musím říci, že tady jsou eh, o jeden až, tady je o jeden až dva hlasovacích lístků více. Eh, takže prosím zajistěte, aby to bylo v pořádku. Potom budeme hlasovat o druhé zprávě pana Sajera. Blahopřeji mu ke schválení první. A teď druhá zpráva, to je ta dlouhá. Máme tady pozměňovací návrh číslo jedna pro Proti? Zdržel se? Přijato. A teď přeskočíme k pozměňovacímu návrhu 94. Strana 14. To tedy nebylo zrovna ekologické. Všichni máte pozměňovací návod 94 pro, proti, zdržel se, přijato, 95 pro, proti, zdržel se, přijato. A teď skočíme ke 177, což je strana 25. No, pro některé je to pouze strana 23. Máte to 177 pro, proti, zdržel se, přijato. 178 pro, proti, zdržel se, přijato. 179 pro, proti, zdržel se, přijato. 180 pro, proti, zdržel se, přijato. 181 pro, proti, zdržel se, přijato. 182 a 595 pro, proti, zdržel se, přijato. Třista 88 strana 51 Yes. Everybody has three... Všichni máte pro. Proti. No, to radši elektronicky přeskoumáme. I close the vote. Končuje hlasování. Byl to přijato. 389 pro, proti, zdržel se zamítnuto, 390 pro, proti, zdržel se zamítnuto, 391 pro, proti, zdržel se zamítnuto, 392 a 393 pro, proti, zdržel se přijato. Ano, a nyní o celém návrhu zprávy elektronicky. Ukončuji hlasování. Bylo to přijato a nyní hlasujeme o rozhodnutí pro vstoupení s vyjednáváním s radou elektronicky. Ukončuji hlasování. A bylo to přijato. Takže blahopřeji panu Sajerovi. Now, this was a warm up. Takže to bylo takové zahřívací kolo. A teď Eh, máme zprávu Hautala ohledně některých aspektů eh, týkajících se smluv eh, prodeje zboží. A nejprve pozměňovací návrh 41 jako první. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Můžeme to zkontrolovat elektronicky, prosím. Yes, close the vote. E, takže končím hlasování. Takže návrh je zamítnut. Dvě, jedna, tři. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. Kompromis jedna. Kdo je pro? Kdo je proti? Takže zkontrolujeme elektronicky. Končím hlasování. Návrh byl zamítnut. Jedna, jedna, pět pro, proti, zdržel se, zamítnuto. Jedna, jedna, šest pro, proti, zdržel se. Já bych řekl zamítnuto, ale e, zkontrolujeme to elektronicky. To velmi těsné. A návrh byl schválen. Takže teď 1.1.9. Kde pro? Kdo je pro? 119. Kdo je proti? Kdo se zdržel? Schváleno. Sto dvacet dva. Kdo je pro? Proti? Zkontrolujeme. Ano, návrh byl schválen. 245 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. Sto dvacet pět, kdo je pro? Proti, zdržel se, schváleno. Sto dvacet šest pro, Proti? Pan Fos? Já si kladu otázku trošičku tady. E, máme napsáno Fords, e, takhle, že, že se to vypouští, pokud je pozměňovací návrh číslo jedna schválen. Aha, on nebyl. Takže nic jsem neřekl, nic jsem neřekl. Dobře. Takže ještě jednou. 126 pro. Proti. Zkontrolujeme to ještě jednou. Zamítnuto. Kompromis 2. Pro. Proti. Zdržel se. Zamítnuto. Zamítnuto. Dvacet dva. Eh, pro. Proti. Zdržel se. Schváleno. Bylo 122. A teď 195 pro, proti, zdržel se, Zamítnuto. Kompromis 3 pro. Proti. držel se. Schváleno. 136. 136. ve svých poznámkách mám psáno, že pokud bude e, kompromis 3 schválen, jdeme na 136. E, ano? Takže ještě jednou. 136. Kdo je pro? Kdo je proti? Takže prosím, zkontrolujeme. and it has been rejected. Two, 251. 251 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. Ano, můžeme to zkontrolovat. 251. Zamítnuto. Byla to stejná většina. 137. Pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 250 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. Kompromis 4 pro, proti, držel se, schváleno. 144 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. Kompromis 5 pro, proti, zdržel se, schváleno. 153, 153 pro, proti, zkontrolujeme. Ano, bylo to zamítnuto. 154 pro, proti, zdrželo se, zkontrolujeme. Ano, bylo to zamítnuto. 21 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. Zkontrolujeme. Okay, 21, if you wish so. Takže 21 zkontrolujeme, pokud si přejete. Z mého pohledu to vypadá jednoznačně. Ano. 7 ku 17, takže zamítnuto. 153 e, pro. Ne, omlouvám se, říká předseda. 156 pro. Proti. Zdržel se. Řekl bych schváleno, ale zkontrolujeme to, prosím vás. Ano, Konec. Schváleno. 157 pro. Ne, omlouvám se, předseda říká. 155 eh, pro, proti, zdržel se. Zamítnuto. 158 pro, proti. Zkontrolujeme. Zamítnuto. 159 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 160 pro, proti. Please, may I have to check. Ne. Zkontrolujeme elektronicky. Takže zamítnuto. 161 pro, proti, držel se, zamítnuto. Kompromis 6 pro, proti, zdržel se, schváleno. 28 Pro? Proti? Zdržel se zamítnuto. 170 pro. Proti? Zdržel se zamítnuto. 171. Omlouvám se? 171 pro. Proti? Můžeme to zkontrolovat elektronicky, 171. Zamítnuto. 29 pro. Proti. Zdržel se. Schváleno. 172 pro. Proti. Ne, to se ruší. Omlouvám se. Takže teď přichází 176 pro, proti, zkontrolujeme to. Zamítnuto. 187 pro. Ne, ten se ruší kvůli kompromisu 6, který byl schválen. Takže 188 pro. Proti. Zdržel se. Schváleno. 179 pro. Proti. Zdržel se. Schváleno. Kompromis 7 pro. Proti. Zdržel se. Schváleno. Kompromis 8 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. Chcete to zkontrolovat? Dobře. Takže kompromis 8 elektronicky. Rejected. Uh, 23 in favor. 23. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. Uh, uh, 196 pro, proti, Zdržel se zamítnuto, kompromis 9, pro, proti, zdržel se schváleno. 198 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 199 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 201 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 200 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. Kompromis 10 pro, proti, zdržel se, schváleno. 207 pro, proti, zkontrolujeme 207. Bylo to zamítnuto. Dvěstě jedna, 212 eh, pro, proti. Možná, že to zopakujeme. 212 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 42 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 214 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 43 pro, proti, zdržel se, schváleno. 44 pro, proti, zdržel se, schváleno. 45 pro, proti, radši zkontrolujeme elektronicky. Schváleno. 215 pro, proti, držel se zamítnuto. 47 to se ruší? Ano, ruší. Takže 217 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 49 pro, proti, zkontrolujeme. 49 elektronicky. Bylo to schváleno. 48 pro. Proti. Zdržel se. Zamítnuto. 218 pro. Ne, to také se ruší. Omlouvám se, takže teď je na řadě 52 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 53 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 219 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 54 vypadá, 55 eh, <clears throat> pro, proti, zdržel se, schváleno. 220 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 56 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 222 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 57 se ruší a teď je na řadě pozměňovací návrh 2, číslo 2 pro, proti, A tady je žádost o oddělené hlasování. Jsou tady dvě části. Takže první část bez výrazu as much as possible, kdo je pro tuto první část, proti, kdo se zdržel, mohu to prosím zkontrolovat. Ano, bylo to schváleno. A druhá část, kde je pro? Proti? Zdržel se Zamítnuto. 58 pro. Omlouvám se. 59 pro. Proti. Zdržel se. Zamítnuto. 60 pro. Proti zdržel se, schváleno. E, 64 pro, proti, zdržel se, schváleno. Šedesát čtyři. Aha, o to jsme teďko hlasovali. A teď 65, protože 64 byla schválena. Takže teď je na řadě 65. 251 has not been adopted. And therefore... Takže 67 se ruší. 251 nebylo schváleno. E, článek 3, odstavec 1, pozměňovací návrh 251. Ten nebyl schválen a z tohoto důvodu pozměňovací návrh 67 se ruší. A tím se dostáváme k pozměňovacímu návrhu 65. Kde pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Schváleno. Kompromis 11. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Schváleno. 227. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. 72 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 228 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 75 pro, ne, omlouvám se, říká předseda, 73 pro, proti, zdržel se, schváleno. 230 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 74 pro, proti, e, takže zkontrolujeme 74 elektronicky, prosím. Bylo to schváleno. Dvěstě třicet jedna pro proti, zdržel se, zamítnuto. 75 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 76 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 232 eh, in favor. Takže teď pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 77 pro, proti. Takže zkontrolujeme 77, prosím. Zamítnuto. 78 pro, proti, zdržel se Přijato. 79 pro. Proti. Zdržel se. Zamítnuto. 233 pro. Proti. To bychom radši zkontrolovali 233 elektronicky. Rejected. Uh... Zamítnuto. 80 pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 81 pro, proti, zdržel se přijato, 82 pro, proti, zdržel se zamítnuto, 234 pro, proti, zdržel se zamítnuto. 235 pro, proti, zdržel se zamítnuto. 84. Dobře, 235 elektronicky. Zamítnuto. 84 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 4 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 85 pro, proti, zdržel se, přijato. 86 pro, proti, zdržel se, přijato. 236 pro, proti, zdržel se, zamítnuto, 87 pro, proti, to bychom zkontrolovali. Já bych řekl, že zamítnuto, ale nejsem si jist. 87 elektronicky. Zamítnuto. 88 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 89 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 237 pro, proti, zdržel se zamítnuto. Devadesát jedna pro, proti, zdržel se. Zamítnuto dva pro, Proti. To radši zkontrolujeme elektronicky. Yes. Reject. Zamítnuto. Uh, eh, 93 in favor. 93 pro. Proti. Zdržel se. Zamítnuto. 2, 3, 8 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. Dvěstě třicet devět pro, proti. Jste ztraceni, takže dvě, tři, devět elektronicky. Viděl jsem jenom osm rukou. Zamítnuto. Šestka odpadá. 97 pro. Proti. Zdržel se. To zkontrolujeme elektronicky, já bych řekl zamítnuto, ale raději kontrola. Zamítnuto. Sto jedna pro. Proti. Zdržel se zamítnuto. 102 pro, proti, zdržel se, přijato, 103 pro, proti, zdržel se, zamítnuto, Sto pro proti, zdržel se, zamítnuto. Dvěstě čtyřicet pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 109 pro, proti, zdržel se, zamítnuto, 110 pro, proti, zdržel se, přijato, 112 pro, proti, to zkontrolujeme, 112 elektronicky, prosím. Přijato. Osmička pro, proti, zdržel se, přijato. 242 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 113 pro, proti, zdržel se, to bychom raději zkontrolovali, 113 elektronicky. 113. Přijato. Návrh, eh, celý návrh pro, teda elektronicky, pardon. Zamítnuto. Teď bohužel nemohu poblahopřát panu Sajerovi. Pardon, omlouvá se pan předseda paní Hautale, omlouvám se. A teď budeme hlasovat o mém stanovisku, že? A Takže nyní hlasujeme o mé zprávě. To je paní Gebartová. Pardon, já jsem velmi jasně chtěla tady prohlásit, proč moje frakce hlasovala proti tomuto stanovisku. A sice proto, že závěrečný text, tak jak byl odhlasován, je text, který dává hodně který v mnoha členských státech spotřebitelům, zejména ve Francii, Portugalsku, Velké Británii, no to by nám mohlo být jedno, ty už k tomu nepatří, ale i v celé řadě zemí ve východní Evropě se snižují tato práva spotřebitelů. A nemůžeme akceptovat, aby se odstraňovalo prostřednictvím evropského práva právo spotřebitelů. A to je skutečně nestydatost. A proto mě těší, že celé stanovisko bylo zamítnuto, i když, a to je teď otázka, kterou na vás mám, pane předsedo, my se nacházíme v postupu článku 54. Co se teď vlastně stane? Protože my nemáme vůbec žádné stanovisko pro příslušný výbor, třeba že jsme postupovali podle článku 54, takže co se teď bude dít? Můžete mě informovat? Paní Hautala, děkuji vám. Já sdílím hodně z těch argumentů SAD, eh, které byly vyjádřeny po zamítnutí. Byla jsem zpravodajkou toho stanoviska, ale musím konstatovat, že rovněž se domnívám, že jako výbor jsme konfrontováni se situací, kde jsme velice často rozdělováni. Nemáme tady solidní většiny, může to být tak nebo onak, podle toho, kdo je zrovna v místnosti. A já si myslím, že to je nešťastná situace, když se rozhlednu kolem sebe, nevidím, že by to byl každý. Ale přesto byla to porážka zpravodaje. Já nestahuju z toho mé jméno, ale také mě velice zajímá, eh, eh, co teď říká postup podle článku 54 o možnosti postoupit toto příslušnému výboru? The rules of procedure. Post, pravidla postupu o tom nic ne, neříkají. To znamená, že jsme v situaci, jako kdybychom nedali žádné stanovisko, což v zásadně znamená, jako kdybychom byli nepožádali o článek 54. To je všechno. So, back to voting. A teď zpět k hlasování moje zpráva týkající se udělení absolutoria za rok 2016 pro Soudní dvůr. Jednička pro, proti, zdržel se, zamítnuto, dvojka pro, proti, to bych rád zkontroloval, dvojka elektronicky. Přijato. To je divné, pravý pan předseda. Trojka pro, proti, zdržel se, to bych radši zkontroloval. Elektronicky, trojka elektronicky. Přijato. Pozměňovací návod 4 pro, proti, zdržel se, přijato, pětka pro, proti, zdržel se, přijato, šestka pro, proti, zdržel se, zamítnuto, sedmička pro, proti, zdržel se, Zamítnuto. Osmička pro. Proti. Zdržel se. Zamítnuto. Devítka pro. Proti. Z... Prosím, zkontrolujeme devítku. Přijato. Deset pro, proti, zdržel se, přijato, 11 pro, proti, kontrola 11 elektronicky, Zamítnuto 12 pro, proti, zdržel se zamítnuto, 13 pro, proti, zdržel se zamítnuto, 14 pro, proti, zdržel se přijato, 15 pro, proti, zdržel se zamítnuto, 16 pro, proti, zdržel se schváleno, 17 pro, proti, zdržel se zamítnuto, 18 pro, proti, zdržel se přijato, 19 pro, proti, zdržel se Kontrola devatenáctky. Přijato. 20 pro, proti, zdržel se, přijato, 21 pro, proti, zdržel se, zamítnuto, 22 pro, proti, eh, zdržel se. Přijato. 23 pro, proti, zdržel se. Přijato. 24 pro, proti, zdržel se. Zamítnuto. 25 pro, proti, zdržel se. Zamítnuto. 26 pro, proti, zdržel se přijato, 27 pro, proti, to bych raději zkontroloval, 27 elektronicky. Přijato 28 pro, proti, zdržel se, přijato 29 pro, proti, zdržel se přijato a návrh, celý návrh elektronicky. Takže bylo to přijato, takže si poblahopřiju sám sobě. Eh, final vote. A teď konečné hlasování ohledně zprávy pana Fose o právním základu. Můžeme hlasovat zvednutím ruky pro. Ano? Ne, já jsem se splétl. Musíme hlasovat elektronicky, říká pan předseda. Ano. tak je to přijato. Blahopřeji zpravodaji panu Fosovi. Takže to je konec našeho hlasování. Here? Now we are going to continue at 11 o'clock with the... Pokračovat v 11 hodin společnou schůzí s výborem AFKO. Tak prosím, dvě minuty si uděláme kratičkou přestávku, než přijdou kolegové a zahájíme schůzi.